a tato lhuta začíná běžet od zítřejšího dne. Jsou to C7 425, 426, 427 z roku 2010. Zápis z tohoto zasedání bude předložen ke, ke schválení na začátku příštího zasedání.